Otázka k ústnímu zodpovězení. Co se rozumí sociálním ratingem AAA? Eh, și pentru aceasta am să dau cuvântul autorului. Eh, jako první promluví autor otázky, pan Hendl. Pět minut. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Sociální situace v Evropě Eh, si nutně žádá 3A eh, v sociálním ratingu. To už doufám dorazilo i do komise. Eh, všichni víme, že máme stále velice vysokou nezaměstnanost, byť tady mírně klesá, ale to je alespoň ta oficiálně registrovaná. Máme nepřijatelnou míru nezaměstnanosti mladých, a to nejen v těch takzvaných krizových státech. Je zde situace, kdy chudoba v Evropě postihuje až jednu čtvrtinu populace, protože až jedna čtvrtina žije na nebo pod hranicí chudoby OECD. Sice vznikají nová pracovní místa, ale jsou to velice často prekérní pracovní místa, kde jaksi lidé jsou chudí, byť pracují. Eh, to vše, jak to tak vypadá, komise konečně pochopila a má iniciativu pro sociální rating AAA. V říjnu 2014 Jean-Claude Juncker s velkou slávou tento projekt v parlamentu um, oznamoval. Sama zpráva pěti předsedů o změně Evropské hospodářské a měnové unie chc- se chce silněji zaměřovat na zaměstnanost a sociální otázky. Zasedání Rady EPSCO 2015 eh, vydalo závěry s vizí o sociální sociálním ratingu AAA a cituji, sociální politika musí plně využít svůj potenciál eh, a čelit sociálně zaměstnatelným výzvám v oblasti trhu práce a plnit cíle eh, pro tuto oblast v rámci strategie EU 2020. To jsou všechno slova. Ehm, Uznávám, že e, ani v komisi se snad vůbec o tomto nediskutuje, protože e, bohužel pro sociální Evropu není žádné jednoduché řešení, ale od tohoto prvního oznámení zatím komise nic dalšího neudělala. Nemáme žádné konkrétní ani strukturované informace o tom, jak toho sociálního ratingu AAA dosáhnout. Máme určité komuniké e, Eh, od komise v této věci, ale milá paní komisařko Tajsenová, z těchto strukturovaných informací ze dneška eh, v podstatě nejsme příliš chytří, protože v nich až mnoho chybí. Jsou to takové eh, obecné věci, které bychom mohli všichni v parlamentu v ten moment podepsat, ale nic konkrétního se neříká o tom, co se bude dít. Tedy, jak definuje komise sociální rating AAA v Evropě? za další, jaké jsou konkrétní podrobnosti tohoto konceptu, jaké jsou komponenty a cíle tohoto konceptu. Za třetí, jaké jsou stávající a zejména jaké jsou nové mechanismy a indikátory a měřitelné kroky, kroky a to jak v rámci, tak mimo evropský semestr, které tyto cíle mají plnit. Za další, jakým způsobem budou ty nástroje aplikovány. Za páté, Jaký je detailní harmonogram pro takovýto sociální rating AAA a za šesté, jakým způsobem chceme zajistit lepší sociální konvergenci směrem nahoru eh, na základě společných standardů. To jsou všechno otázky, které se nabízejí. Ale já bohužel nejsem na konci eh, výčtu otázek mého výboru. Jaké reformy a zákony chce komise eh, prosadit na evropské a národní úrovni, tak, abychom dosáhli vyšší sociální konvergence? To bylo za sedmé. Za osmé, jakým způsobem budou pokroky v této oblasti kontrolovány? No a nakonec, jakým způsobem eh, chce komise tento sociální rating AAA zajistit pro celou EU a nejen pro státy eh, hospodářské a měnové unie. Protože my nechceme jádrovou Evropu a okrajovou Evropu. Nechceme Evropu dvou rychlostí v sociální oblasti. To jsou tedy ty otázky, které se nabízejí. Na závěr mi dovolte zdůraznit jednu věc. Já si myslím, že sociální situace je klíčová otázka, která je naprosto rozhodující pro společnou solidární Evropu. A proto nemáme vůbec žádný čas. Nemáme čas do března 2017. Nemáme čas nejdřív čekat na uh, bílou knihu. Potřebujeme jasné, jednoznačné kroky teď směrem za silnou sociální Evropou. Děkuji za pozornost. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající, vážné poslankyně, vážení poslanci. Ano, od prvního okamžiku práce na komisi bylo naším cílem dosáhnout toho statusu trojího A v sociální oblasti. Je to ambice a také závazek pro mne, aby ekonomické posílení EU šlo ruku v ruce s posílením a zlepšením lidských životů. V tom spočívá evropský sociální model, to je velice důležitý prvek naší tržně eh, sociální ekonomiky. Eh, trojí A podle mne v sociální oblasti znamená vyvážený růst, který vede k, eh, k rozvíjení a k ochraně eh, pracovníků v celý životní cyklus. A já jsem přesvědčena, že pouze když zajistíme, že sociální úvahy budou lépe zavedeny do všech eh, oblastí evropské politiky, podaří se nám dosáhnout sociální Evropy doopravdy. Komise už přijala konkrétní kroky, aby zajistila, že Evropská unie dosáhne toho trojího A. Eh, za evropského semestru jsme se ještě hlouběji zabývali zaměstnaností a sociálním výkonem a zašli do toho hlouběji sociální partnery i na vnitrostátní úrovni. Také jsme se zabývali hodnocením dopadu, sociálního dopadu a hovořili jsme o novém podporném programu pro Řecku a navrhli jsme členským státům reintegraci dlouhodobě nezaměstnaných do eh, pracovního trhu. To bylo přijato v únoru. Také jsme navrhli a parlament s to rádi přijeli prefinancování eh, na 30 což je jedna miliarda euro zhruba. A to nám umožnilo, abychom do těch projektů, které máme v té iniciativě pro zaměstnanost mládeže, aby skutečně mohli spustit. Také jsme se zabývali přístupností, eh, tak aby eh, osoby se sníženou pracovní schopnosti eh, a s postižením mohli se lépe etablovat v pracovním životě. A chceme pomáhat v boji proti nehlášené práci a takto přispívat lepším pracovním podmínkám v EU a také eh, ta, to nařízení o mm, mládeži a přístupu k práci bude pomáhat mladým lidem, aby nacházeli lépe pracovní místa a bude to pomáhat eh, jejich pohybu, mobilitě. A dnes jsme navrhli tedy za osmé ten, ten text ohledně e, vysílání pracovníků o kterém jsme diskutovali. A na rok 2016 máme další plány. Chceme nově nastartovat e, otázku rovnováhy e, pracovního a osobního života pro muže i ženy. Potom se chceme zabývat dovednostmi na jaře a také směrnicí o zdraví na pracovišti. A také chceme přijít s návrhem e, z tohoto všeho ještě před koncem roku. Takže ta stávající iniciativa, o které se hovoří, e, to se budeme zabývat v široké konzultaci, také v souvislosti se sociální práva, právy a mm, předseda Juncker když v září hovořil o stavu Evropské unie, hovořil také o konzultaci na, názorů jednotlivých aktérů. Samozřejmě eh, jde i o názor Evropského parlamentu a já vás chci vybídnout vás všechny, abyste se zúčastnili těchto diskuzí, abyste přišli také se stanoviskem parlamentu. Vybízíme sociální partnery na evropské úrovni a také občanskou společnost, aby se zúčastnila této rozsáhlé diskuze. Jedná se tedy o sociální práva a z tohoto ohledu je sociální model úspěšným modelem v Evropské unii. Většina občanů Eh, si má poměrně vysoké životní standardy a hm, za dlouhá léta se podařilo dosáhnout celé sady sociálních práv, která jsou zakotvena ve vnitrostátních i evropských předpisech a také v základních právech. Nicméně musíme zkoumat, zda ten evropský sociální model stále ještě odpovídá stávajícím potřebám a musíme čelit novým eh, výzvám, Musíme se zabývat situací po krizi a je na čase, abychom se podívali na to, jak, jak to vypadá v Evropské unii, jak vypadají politiky členských států v širším slova smyslu. Zda stále ještě odpovídají aktuálním potřebám a 21. století. Tak zní otázka. A velice důležité to pro eurozónu, protože víme, že čím více to bude konvergence i v sociální oblastech, eh, v pracovním trhu, v pracovní oblasti, tím větší odolnost bude mít eh, naše ekonomika a také měnová unie. A právě tak Eh, budou důležitá sociální práva pro EU i pro členské státy. A samozřejmě všechny členské státy jsou vítány, budou-li si přát připojit se. Pane předsedo, vážení členové parlamentu, já jsem přesvědčena, že tato dvojí cesta je správná pro eh, dosažení cíle trojitého a v sociální oblasti. Eh, řešit eh, problémy lidí a mít skutečně dopad přímo eh, v terénu. My jsme už tady začali a dále spustit společnou úvahu o tom, jak rozvíjet v 21. století evropský sociální model. A to tak, aby mohl fungovat v zájmu lidí pro růst a pro příležitosti pro všechny. Já vás vyzývám, abyste se zúčastnili této důležité rozpravy a těším se na další pokračování v této práci. Děkuji, pane předsedo. A teď prosím pan Kaza. Paní komisařko, já vítám tuto iniciativu, která může být přínosem pro ehm, pohodu ehm, evropských občanů. Přeji si, aby tato koncepce se rozvíjela a e, aby e, vlastně e, zde byla možnost, aby EU pomáhala členským státům v těchto oblastech, v oblastech zdravotnictví, pracovních podmínek, sociálního zabezpečení, sociální ochrany. Aby bylo možné uspět, tak to vše musí probíhat přísnou spoluprací mezi s členskými státy i z regiony. A to na základě jasných eh, definování těch a Evropská politika soudržnosti je důležitá pro homogenitu a eh, pro růst i pro pozitivní sociální konvergenci. Myslím, že by tyto úvahy měly být eh, začleněny. Nesmíme opakovat chyby z minulosti, které vedly ke krizi, kterou jsme prožili. To také vedlo k tomu, že, to, že občané byli ohroženi. Chránit občany naší povinností a proto členské státy a EU si musí stanovit sociální ukazatele eh, a ty si stanovit ve své sociální agendě. Používá takové ukazatele jako mechanismus, aby bylo možné postupovat tak, jak se to eh, nejlépe vyhodí. Děkuji a paní Steinbrück na minutu a půl. Ano, po úvodním eh, slovu eh, předsedy komise Junckera a po vašem vystoupení jsme měli také od vás velká očekávání a zatím se toho stálo příliš málo více eh, sociálna v evropském eh, semestru, eh, zpráva pěti předsedů, který, která se neodklání od politiky úspor a řešení dobře, no, byly první iniciativy po roce a půl, ale máme tady málo konkrétních kroků ke skutečnému sociálnímu trojitému A. Eh, takovým eh, schrnutím eh, všech sociálních práv v sociálním pilíři se zaměstnancům nepomáhá, zaměstnavatelům nepomáhá. A také se tady nebrání pratovému a sociálnímu dumpingu. Komise se musí zaměřit na boj s mm, vratkými pracovními poměry, a odbourávání sociálního vylučování. Na to komu potřebujeme například definici um, pojmu zaměstnanec, definici minimální mzdy, minimálního příjmu a také standardních tarifních partnerů. Vezměte ten sociální dialog vážněji než do posud a také je tady záruka na dítě. To je opatření, k boji s chudobou, k dosažení skutečného sociálního AAA pro Evropu. Musí tady být zakotvená stejná odměna za stejnou práci a při revizi eh, směrnice o vysílání pracovníků eh, eh, se na to také musí dbát i při revizi v mm, koordinace sociálních systémů. Za to budeme bojovat. Děkuji a teď na minutu pan Gerike. Děkuji, paní předsedající. AAA eh, eh, je v bankovním eh, světě takový tlik Eh, trik pro eh, to, jakým eh, způsobem se označují nebo se často prodávají špatné dluhy pod dobým označením. Já vítám tak, jak to používá Jean-Claude Juncker v Německu sociálně tržní hospodářství. Nejdřív to byl pojem, než je to koncepce pro celou Evropu. Dnes i předtím platilo, že slovo musí následovat činy, jinak je to prázdná skořápka. A proto jsem rád, že v Evropském parlamentu používáme tento pojem a vážně se o něm bavíme. Jak takové eh, sociální AAA pro Evropu může vypadat? Čeho eh, přesně eh, se to musí týkat? Kde se Evropa musí změnit? Já jsem otevřený k této diskusi a kež bychom do ní zapojili více lidí než do posud a i v rámci Německa volám po sociální spravedlnosti mezi rodiči i bezdětnými na pracovním trhu. Na to musíme také dbát. Děkuji a teď dvě minuty pan Kalvešamon. Mm, eh, děkuji, paní předsedkyně, a velice děkuji paní komisařce na přeji hezký večer všem. Eh, myslím, že když komise se pouští eh, do používání určitého slovníku, pak je třeba velice pečlivě sledovat, která témata vlastně má na mysli je potřebné, aby komise velice jasně definovala, co má na mysli tím trojím A Eh, aby to nebyl nějaký symbol nebo nějaký apel, nějaký výkřik do prázdna. Já myslím, že je tedy velice na místě, že vás tady vlastně přitlačíme trošku ke zdi, abyste jasně řekli, co tady, o co tady jde a co to má znamenat. Že to je symbol velké vůle vytvořit sociální Evropu, eh, kterou eh, teď ještě stále můžeme vytvořit, abychom zachránili Evropskou unii. A tak, jak to tady bylo vysvětleno, že tady eh, nebude nějaké posuzování, hodnocení 3A, 2A+, 2A- a tak dále, nějaké nesourodé eh, eh, těleso, které by vlastně nám zabránilo vidět, o co, o co tady jde. Naproti tomu, já bych byla rád, aby se za prioritu používala, považovala právě ta cesta k lepší sociální Evropě. Já myslím, že eh, kromě zaměstnanosti je třeba ještě hovořit o tom, že jistě trojí A v sociální oblasti znamená co nej, nejvíce se přiblížit k plné zaměstnanosti, ale kromě zaměstnanosti jako takové, hovořme také o tom, co to je chudoba, eh, jak zabránit chudobě, co to znamená například pro eh, mobilitu studentů a tak dále. A nezapomínejme, že to neznamená nastavit protekcionismus. Jak bude komise hájit trojí a či řekněme lepší sociální Evropu, když tady je ten dokument pana Tuska? a kdy vlastně jde o to zachránit základní svobody Evropy. Děkuji, paní Cimer. Paní předsedající, paní komisařko, Ačkoliv eh, v Německu i několika dalších švédských státech v posledních letech jsme eh, zaznamenali eh, pozitivní hospodářský vývoj, úroveň chudoby se nezměnila v těchto zemích. Ty krátce představené zprávy ukazují, že neexistuje přímá, žádná přímá souvislost mezi hospodářským rozvojem a E, sociální situací zaměstnanců. A proto chci ukázat na to, že hlavní úkol pro nás, stejně jako dříve, spočívá v tom, e, abychom se zamýšleli nad tím, co jako Evropská unie konkrétně udělat, aby těch 132 oficiálně chudých e, dostalo šanci i eh, mm, vaše dneš eh, představené sdělení je příliš úzké. Je třeba jej pojmout šířeji. Potřebujeme konkrétní kritéria, eh, konkrétní, matatelné, měřitelné, kvalitativní kritéria, abychom mohli bojovat s chudobou. Nestačí jenom s vytvářením pracovních míst jít vpřed. Nestačí Eh, říkat, že mm, eh, musíme také říci, eh, že potřebujeme důchody, které zabí, za, potřebujeme lepší důchody, když dobře víme, že například vznikají špatná pracovní místa, nejisté pracovní poměry a tak je tady pracující chudoba nebo chudí pracující. Nehovoří, nehovoříte o nejmenších e, právech, ale o základních e, právech. Řekněte jasně, že všichni tady mají stejná základní práva na sociální e, jistoty a boj proti chudobě. Já vás nerada přerušuji v této důležité rozpravě, ale máme málo času, takže se omlouvám a budeme muset dodržovat naši řečnickou dobu. A teď minutu a půl, paní Lambert. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám, paní komisařko. Děkuji vám. Když se tady hovoří o sociálním a a a tak eh, najednou eh, si někdo myslí, že to je trošku žádostivější k sociální Evropě a já opravdu doufám, že také navážeme na práci, kterou jsme odvedli v minulosti eh, k otázkám kolem HDP, protože to reaguje na některé ty věci ohledně toho, jak k tomuto vlastně přistupujeme. Jak ostatní už řekli, sociální Evropa je předmětem útoku v posledních několika letech. Tento parlament to eh, říká zcela jasně, jak eh, vy sama si budete pamatovat. A, a eh, říkáme, že pokud ustřihnete příliš mnoho, tak zabijete tu rostlinu, kterou chcete kultivovat. Takže pokud je o sociální pilíř, tak jako vy doufám, že bude hodně reakcí do tohoto připomínkového řízení a také od těch, kteří zažívají chudobu. A doufám, že se budeme zaměřovat na rostoucí nerovnost, protože ta je na trhu práce, ten se prohlubuje nebo vyprazňuje a také pokud jde o pracovní příležitosti, existuje, máme rostoucí výzvy. Doufám, že členské státy se do toho zapojí všechny intenzivně, ale jsem Britka, tak to neberu za, za, za jisté. Pokud se podíváme na legislativu budoucnosti, tak základní Evropa, jádra Evropa, jádro Evropy, tak pokud hovoříme o rozšiřování směrnic, například o mm, pečovatelské eh, dovolené a tak. Tak to jsou eh, věci, do kterých se musíme eh, pustit, když hovoříme o sociální Evropě. Děkuji na minutu a půl paní Aržia. Grazie, presidente. Komisária, mi dispiace. Děkuji. Paní komisařko, já se omlouvám, ale musím říct, že nejsme přesvědčeni o tom, že ty diskuse, které, nebo slova, která slyšíme od pana Junkra, že eh, to mělo nějakou reálný základ, nic se vlastně ne, nerealizovalo. Eh, toto eh, hodnocení 3A, co to znamená, co to vlastně produkuje, jaký přínos to má, znamená to něco, pokud jde o řešení chudoby, opravdu nešťastných, žalostných podmínek, ve kterých žije žijí miliony občanů v EU. Jsou to zásadní a závažné problémy, ke kterým musíme hledat e, reálná e, řešení na našem evropském kontinentu. Celá řáda návrhů zazněla, ale nic se nedělá. E, tady se, co to znamená pro Španělsko, pro Itálii, pro Irsko a pro všechny další země, které eh, jsou vystaveny velmi zásadním problémům v důsledku eh, škrtů. To je to vaše trojité A, které eh, vyústilo v rozklad těch systémů v jednotlivých zemí. Potřebujeme opatření, která zajistí životoschopné situace pro mnoho občanů v Evropě a ne jenom řeči. Michel Martin na minutu a půl. Paní předsedkyně, vážení kolegie, kolegové, pan Cimer, povýšit sociální pilíř na stejné úroveň jako ekonomický pilíř, to je tady velké zaklínedlo Evropské komise. Tady vlastně se takto mm, obracíme na občany, kteří jsou stále více euroskeptičtí. Jde o to zaměřit se na dvě osy jednak zlepšit eh, sociální ochranu v členských státech a přitom se snažit definovat společné cíle, aby bylo možné zajistit konvergenci v celé EU a také v eurozóně. Jestliže se sociální konotace bude přidávat k evropskému semestru a tím se umožní státům pro, prodělat strukturální Eh, reformy. To je eh, možné, ale přeci jen tady ještě stále zůstává velice zdráhavá a váhavá eh, tendence růstu a stále se tady rozvíjí dvourychlostní Evropa. To bude mít negativní dopad na pracovní trh. Konvergence sociálních norem na k té vyšší úrovni, to se stále obtížněji kombinuje s politikami pro účinnější zaměření trhu a tržní ekonomiky. Nezapomínejme na drastická rozpočtová opatření, která se stále každým půl rokem znovu a znovu eh, přísňují a vytváří se vlastně endemická chudoba. Děkuji. Na jedna a půl minuty pan Zarianopoulos. Otázka trojího a to eh, má posuzovat banky nebo investice. Trojí a sociální povahy, to je vlastně eh, otázka definování sociálních eh, aspektů v evropském semestru. Bohužel Evropská komise provokuje. Evropská komise se snaží najít tu nejlevnější pracovní sílu a um, nedbá na demokratickou kontrolu, a to ani ze strany našeho orgánu. V Řecku není prakticky možné podepsat kolektivní smlouvy. Jsou přitom programy v rámci sociálního programu, kde vlastně pracující ani nedostávají finanční odměnu, kde vlastně všecko si přeberou prostředníci. A řecká vláda dává obraz eh, který podle kterého je Evropská komise populárnější než Mezinárodní měnový fond, ale to nic nemění eh, na situaci. Komise ruku v ruce s těmi dalšími eh, postupují k, eh, směrem ke zničení sociálních práv. Dokonce bez studu apelují, aby se použili uprchlíci k tomu, aby tady byla levná pracovní síla. To není možné. Na jednu a půl minuty paní Moren Šartě. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, v roce 2014, když předseda Evropské komise zde v parlamentu ohlásil eh, tento krásný pojem a říkal, že je pevně odhodlán bodovat Eh, sociální Evropu v koncepci trojího A. Byla to velká naděje tady, zde v našich řadách a také velká naděje pro evropské národy. Vaše cestovní mapa, kterou jste před chvílí eh, rozebrala, ukazuje, že denně na tomto tématu pracujete. Eh, čísla se malinko zlepšila, ale stále je tady eh, v Evropě 9 eh, nezaměstnaných v průměru, což je mnohem více než v USA. Nezaměstnaných mladých 20 to je velmi zneklidňující a v některých zemích je to číslo ještě mnohem větší. A 25 našich občanů eh, je stále ohroženo chudobou. Vidíme tedy, že sociální Evropa zcela evidentně Eh, musí procházet fází pracovního začlenění. A já vám tady chci říci, že prvním pák, první pákou sociálního začlenění, první pákou eh, evropské, eh, z Evropy sociální, to je otázka záruky mladých, zaměstnanost mladých, program v oblasti zaměstnanosti. To vše, co jste tady popsala, to všech by mělo právě rozvíjet tyto nástroje a pomoci nám mobilizovat členské státy, protože právě oni musí skutečně vybudovat sociální Evropu. Sociální Evropu jako Evropu zaměstnanosti a sociální ochrany všech občanů. Děkuji, že na tom pracujete a počítejte s naší podporou. A nyní eh, paní Ulfskou a minutu a půl. Děkuji. Aha. Děkuji paní eh, komisařce a děkuji komisi celé za tuto iniciativu. Samozřejmě hm, tohle se bude vyžadovat eh, od nás eh, velkou činnost, velkou aktivitu, pokud máme dosáhnout toho trojitého A za jakých podmínek jsme schopni toho dosáhnout? Máme migrační krizi, máme nezaměstnanost, máme omezení eh, médií a svobody vyjadřování, máme hospodářskou krizi, a, a která se táhne a vůbec ještě nepřešla. A zároveň sociální partneři se nezapojují do eh, řešení problémů tak, jak by měli. A bez nich to eh, nepůjde. Tohle politicky eh, nebo ze strany politiků sami nezvládneme. Eh, zkušenosti z minulých let jsou toho eh, jasným příkladem. Existuje velmi zajímavá zpráva o tom, co se stalo v krizových zemích, které řídila trojka a kterým vnutili odpuštění systému kolektivního vyjednávání nebo tripartity. A ty jsou, tyto země jsou ještě daleko horší krizi, stále pořád se v ní nacházejí, protože eh, eh, způsob eh, kolektivního vyjednávání byl naprosto opuštěn, tak jak to dřív bývalo. Lidé musí mít možnost spolupracovat s politiky, tak aby vrátili tento způsob zpátky. Teď paní Loper Fontáně, minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Eh, proběhla řada měsíců od té doby, kdy předseda Juncker poprvé hovořil o tomto pojmu trojí a sociální oblasti. Nám to připadalo eh, velice dobrý nápad, ale teď eh, pro nás, pro poslanci, není zcela úplně jasné, jakými cestami se k tomu budeme ubírat. Je tedy třeba mm, mít jasné definice, jasné koncepce. A mm, Občané museli během ekonomické a finanční krize podstoupit celou řadu obětí. Věří, že dojde ke zlepšení ekonomické situace, tak jak se s tím předpokládá. A to se musí také pak investovat do společnosti, zejména do těch, který, na které nejvíce dolehla krize. Jestliže výraz trojí A bude znamenat, že Evropská unie prostřednictvím členských států bude pracovat na lepší eh, sociální konvergenci, sociální spravedlnosti, pak ano, pak je to vítaná koncepce. Evropský semestr zahrnuje řadu sociálních eh, ukazatelů a měl by přesně vyjadřovat tady citlivost k sociálním otázkám. Nicméně tento výraz potřebuje ještě další speciální ukazatele, které budou moci vyjádřit dosaženého pokroku a navíc orientovat orientovat evropskou politiku směrem k trojímu A, aby zatím ještě stále jsme velmi vzdáleni od těch cílů strategie 2020. Děkuji paní komisařce Tysenové za její vysvětlení a doufám, že tato iniciativa bude úspěšná. Děkuji. Thank you for one minute. Děkuji na minutu paní Jongerius. Děkuji, já mám tři otázky co eh, pan evropský eh, trh eh, v pracovní znamená, když lidi potřebují dvě práce, aby mohli zaplatit účty. Co to eh, je eurokontrakt eh, pro mm, vzdělané mladé Španěly, kteří sotva jsou schopni se na práce, aby mohli zakládat rodinu? A co je to pro Bulhary, kteří vydělávají 59 euro za měsíc v továrně na oblečení? Na takové věci se musíme zaměřit. Centrálně si musíme klást otázku, jak vytvoříme pracovní trh, který eh, naplní naši ambici, eh, pokud je o inovace a zároveň bude inkluzivní a nabídne podporu, když je to třeba protože každý den eh, života člověku není 21 a není úplně ve formě. Samozřejmě ono nejde jenom o nerovnost, ale eh, také o eh, slušné platy a tím posilování kupní eh, síly a také o prosazování dohod sociálních partnerů do legislativy. Čili nechceme slova, ale činy a pokud možno dobré činy a co nejdříve, paní komisařko. Děkuji, minutu a půl, pan Šogor. Thank you. Děkuji, já zcela podporuji ambice komise, která chce kombinovat makroekonomická opatření se sociálními a e, podporuji také zaměření e, evropského semestru a cituji paní komisařku Tysonovou, ekonomický rozvoj a sociální pokrok jsou e, vzájemně provázány a posilují se. Pokud jde o definici toho trojitého a zcela podporuji podporuji eh, myšlenku eh, eh, ekonomicky silné Evropy, ale zároveň takové, která zajišťuje pracovní místa a zlepšuje život. Měli bychom se zároveň vyhnout jakékoliv nadměrné regulaci, která by bránila růstu a při zavádění jakékoliv nové legislativy bychom měli vždy zohlednit specifika jednotlivých členských států které potřebujeme chránit svobody, které nám společný trh dává a potřebujeme chránit eh, evropskou konkurenceschopnost. Děkuji. Jedna a půl minuty pan Pirinský. Děkuji, paní předsedající. Paní komisařko, kolegové, myslím si, že bychom si měli přizpomenout, co vlastně pan předseda Juncker eh, řekl při eh, nástupu eh, komise v roce 2014. Řekl, chci Evropu, která bude se věnovat tomu, aby měla nejvyšší hodnocení, tedy trojité A v sociální oblasti, stejně jako ve finanční a ekonomická. A moje otázka, paní komisařko, je tato. Myslíte si, že komise za tu dobu, kterou již pracuje, byla skutečně tak, pracovala s takovým nasazením pro sociální e, otázky jako pro makroekonomické a e, finanční. V Lucembursku loni v červnu jste řekla e, v na otázku, zda Evropa má před sebou nový začátek, řekla jste velmi jednoznačně ano. Já se obávám, že ta odpověď je spíše jednoznačné ne. A to z jednoduchého důvodu. Hlavní eh, hnacím motorem komise, která, eh, eh, která se opírá v evropský semestr, jsou škrty a úspory. Je to trvalý tlak na dosažení strukturálních a dosažení strukturálního a rozpočtového ekvilibria, rovnováhy a tudíž sociální aspekty a sociální dopady hrají pouze druhořadou úlohu. Děkuji, Michel Roland, minutu a půl. Paní komisařko, když předseda komise prohlásil ten cíl eh, dosáhnout trojího A pro Evropskou unii, tak vyslal jasný signál musíme věnovat takovou eh, důležitost sociálním otázkám, jakou věnujeme ekonomickým otázkám. Je to samotný základ eh, tržní ekonomiky sociálně orientované. Pojem trojí A to znamená určitou orientaci a určitou vůli. Ale teď je třeba tomu dát konkrétní podobu, <clears throat> jaké parametry je třeba brát v úvahu, jaké ukazatele umožní posoudit dosažený pokrok eh, a politiky, které se budou provádět. Tímto směrem by komise měla moudře se opírat o eh, to, co již existuje, jako například eh, orgány Vigeo ve Francie nebo, nebo jiné jinde trojí A, zasloužit si trojí A, to znamená výkonnou legislativu. Ale to ještě nestačí, podobně jako u směrnice o vysílání pracovníků, která se přeskoumává. I tady je třeba mít účinné eh, inspekční útvary, které budou moci kontrolovat, ale také eh, poradit. Je to zásadně důležité, aby byla EU důvěryhodná a je to také především důležité proto, abychom usmířili občany s evropským projektem projektem. Děkuji vám, paní komisařko, za vaši práci. Paní Gentile, na jednu minutu. La politica deve offrire risposte di senso alla prepotente politiky, které přijímáme, musí být takové, že mm, posilují sociální otázky a dávají určitou jistotu mladým lidem i starším osobám a e, osobám s postiženími. Zároveň je třeba se zaměřit na růst, ale měl by to být takový růst, který zajistí sociální spravedlnost v celé e, Evropské unii. E, jinak jsou to jenom prázdná slova a propaganda a nic víc. Je třeba se věnovat těm, kteří jsou zranitelní a musíme chránit ty zranitelné před formami zaměstnání, které budou porušovat eh, jejich pracovní práva. To znamená, veškerá eh, ta znevýhodňovaná práce musí být odstraněna. Eh, musíme reagovat způsobem, který je demokratický, milovní a sociálně stabilní. Paní Sander. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, v roce 2014 předseda Juncker prohlásil, že chce dosáhnout trojího sociálního A pro Evropu. To prohlášení spustilo debatu. A já myslím, že zhruba roka půl poté je nás velmi mnoho, kdo sdílíme ten názor, že je nutné dát sociální podobu Evropské unii. Jakmile je taková věc řečena, zůstává stále ještě otázka, co máme na mysli sociální podobou. Já osobně myslím, že e, nejlepší sociální ochranou je mít zaměstnání. Zaměstnání důstojné, které vynáší dost peněz na obživu. Znamená to dvě věci. Za prvé, že je třeba naše občany vybavit, dát jim všechny nástroje, aby se uplatnili na pracovním trhu. To je dovednosti, schopnosti, znalosti jazyků i schopnost být mobilní. Vyzbrojit naše občany to také znamená dát stejné nástroje všem, aby tady nebyla um, nekalá konkurence. A je třeba také umožnit podnikům, ať už jsou to průmyslové, řemeslné či zemědělské podniky, aby mohly vytvářet pracovní místa, což samozřejmě znamená, že je zapotřebí regulačního lámce, který bude eh, příznivý, umožní investovat a inovovat. Sociální trojí A a celý tento slogan. To musí umožnit Evropě, aby se pozvedla po té krizi, která otřásla naším kontinentem a vnesla nedůvěru v naše občany a velmi uh, uh, oslabila jejich pozici. Tak tak je věc, jak já si představuji sociální konvergenci. Děkuji. Michel Balas, jedna a půl minuty. Merci, madame Ano, děkuji, paní komisařko. Ukazatele, ano, ty potřebujeme. Potřebujeme je v ekonomické oblasti i v sociální oblasti, abychom mohli posuzovat věci. Ale já bych rád se podělil o jedno přesvědčení. Když máme volný, svobodný vnitřní trh s volným pohybem eh, pracujících, pak, jestliže současně i nebude sociální konvergence, eh, pak naopak víme, že my sami ohrožujeme tento vnitřní trh. A co je ještě vážnější, kdyby neprobíhal proces, a já říkám proces sociální konvergence, pak Evropská unie sama bude ohrožena, protože protievropské hlasy, eurofobní, nacionalistické hlasy budou ještě silnější, než jak je tomu dnes. A k tomu potřebujeme metodu metodu, ve které musíte nabídnout určité možnosti, i když to bude v první fázi eh, menšinový hlas a bude, nebude pro většina v radě. My s vámi budeme spolupracovat, budeme vás podporovat. A já bych řekl, je třeba začít prioritami. Nemůžeme-li ve 28 zemích jít vpřed, pak je tady alespoň zóna E, euro. A tak e, aspoň v té můžeme pokročit vpřed, není-li to možné ve všech trojí. A to nesmí být jenom slovo, musí to být opravdu skutečnost a metoda. Paní Toms, na uh, minutu pol. Zato seveda pozdravljam. Měli bychom si uvědomit, že sociální otázky jsou velmi důležité. Podle toho můžeme také vidět, že tato myšlenka trojího A v sociální oblasti, eh, že schrnuje všechno, na čem nám záleží, vzdělávání, zaměstnanost, lepší koordinace sociálních systémů. Mně připadá obzvláště důležité podpořit také iniciativu Evropského pilíře pro sociální práva. Evropa vždy byla a i nadále zůstává vzorem sociálních práv. A bylo by zapotřebí, aby si toto, tuto pozici udržela, tuto přední pozici ve světě. K tomu eh, musíme dále zlepšovat eh, tento systém. Musíme vytvořit ještě výkonnější systém. A já jsem přesvědčena, že e, Evropský pilíř sociálních práv k tomu také přispívá. Je tady ještě mnoho otázek, e, na které ještě neznáme odpověď. Například, jak bude fungovat ten systém trojího A. A to je také důvod, proč e, já podporuji otázku, která zde byla vznesena na komisi a e, paní komisařko, netrpělivě čekám na vaše odpověď. Děkuji a nyní na jednu minutu paní Zanotato. Děkuji, e, paní předsedající. Tohle je velice důležitá e, rozprava, protože my se tady pokoušíme do hospodářské otázky připojit určitý sociální aspekt. Musíme tedy hovořit o politické Evropě, ale i o sociální Evropě. Přijmutí eh, nějakého takového konkrétního indexu samozřejmě musí jít eh, ruku v ruce eh, se sociálním dialogem mm, za pomoci různých agentur, které pracují na, pra- na sociálních právech pracujících. Jedině tak eh, zajistíme eh, řádnou eh, slušnou práci pro všechny, kteří žijí v Evropské unii. Proto je velmi důležité, abychom definovali ty jednotlivé parametry a standardy, kterých má být dosaženo tak, abychom omezili různé zacházení s pracujícími. Dopad jednotného digitálního trhu na pracovní trh musí také být brán v úvahu. Pokud máme úspěch, děkuji. Teď Michel Lavrie na minutu a půl. Paní předsedkyně, paní komisařko, Eh, drahá Marian Tyson, vážení kolegové, když eh, ve svém říjnovém eh, projevu v roce 2014 předseda Juncker volal po trojím a v sociální oblasti, spustil novou dynamiku v oblasti sociální. A skutečně v této oblasti by Evropa měla být příkladem. Sociální Evropa by neměla být utopií. A jestliže nemůžeme mít úplně stejný eh, pracovní zákonník ve všech 28 členských státech, postupujme alespoň společně eh, při definování různých práv. To je také eh, nástroj, jak bojovat proti sociálnímu dumpingu a jak naplnit celou řadu našich směrnic. Paní komisařko, já vím, že vy velice efektivně zvládáte agendu vysílání pracovníků, což bylo naším předchozím tématem. Vím, že je třeba napravit některé nedostatky nyní platných textů. Pokročit dále na cestě sociální Evropy, to znamená překročit jenom rámec evropského semestru. Je třeba věnovat se této otázce tak, jak si to představoval bývalý předseda Evropské komise Jacques Delors. U nás ve Francii sociální ochrana není prázdným slovem. Nicméně Eh, nepostupujeme v Evropě stejně jako ve Francii, že se nám podaří někdy eh, sečíst celou řadu věcí tak, že nakonec z toho vzejde eh, chyba a ztratíme ze zřetele to podstatné. Děkuji. Děkuji minutu na pana, pan Gutierrez. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, je to roka půl, co eh, předseda Juncker hovořil o této koncepci trojího sociálního A pro EU. A já si eh, pamatuji, že tehdy hovořil o tomto konceptu, o tom, že je třeba změnit dynamiku a že je třeba Eh, umožnit občanům lépe pochopit výhody eh, vnitřní agendy, vnitřní politiky v této evropské agendě. Eh, tedy ta koncepce sociálního trojího A. To mělo znamenat, že vlastně vstupujeme do nové eh, éry, kdy právě evropští občané budou v jádru evropské politiky. Je to rok a půl a tento, tato koncepce trojího A v sociální oblasti je stále ještě prázdným pojmem a já proto požaduji tři věci. Za prvé, minimální mzdu v evropském rámci, aby se bojovalo proti chudobě. Za druhé, eh, vytvořit určité zabezpečení z hlediska zaměstnanosti a za třetí nějaký minimální příjem, aby se v sociální oblasti odstranily nejkřiklavější rozdíly. To jsou takové tři možnosti, které by vlastně odpovídaly tomu trojímu A a které by umožnily evropský sociální model pro evropské občany konkretizovat. Děkuji. For one and a half minutes, Madam Paní Šojdrová na minutu a půl vážená paní komisařko já jsem si se zájmem vyslechla vaše vysvětlení pojmu a pochopila jsem že by mělo jít o vyjádření vysokého sociálního standardu který e, v zemích evropské unie máme a využívání současných i nových politik vy jste je sama některé vyjmenovala. považuji za velmi důležité zde zdůraznit právě podporu slaďování profesního a rodinného života života které jste také zmínila. totiž za nejvíce diskriminovanou část společnosti považují dnes mladé rodiny s dětmi které místo spoření na bohatý důchod investují do dětí do naší evropské perspektivy a já se ptám jak tyto mladé rodiče podporujeme? všem kolegům kteří zde volají po ještě větší ochraně zaměstnanců po větším počtu vysílaných pracovníků na evropské úrovni bych připomněla že k tomu potřebujeme mít ty zaměstnavatele potřebujeme mít konkurenceschopné podniky a to také vyžaduje transparentní a stabilní legislativní podmínky. proto také připomínám že pokud hodláte eh, přistoupit k revizi směrnice o vysílání pracovníků z roku one thousand nine hundred and ninety six pak je třeba sledovat zachování konkurenceschopného podnikatelského prostředí děkuji. Děkuji, na Děkuji, paní předsedkyně tisková zpráva komise o sociálním pilíři popisuje toto jako určitý referenční dokument právní povahy, který ukazuje klíčové principy EU, ale není, nebude takto aplikován v 9 z 28 států. To znamená, že to jsou velmi důležité principy, které však nebudou platit pro stovky milionů občanů. Musím říci komisi, je eh, dobré, že eh, eh, vy a prezident, pan předseda Juncker e, píš, eh, píš eh, píšete jak, jakousi obdobu deseti e, e, přikázání, tedy e, nepokradeš či nebudeš páchat cizoložství, což může v některých státech být možné. Nicméně i tato přikázání by měla být taková, aby se, aby se vztahovala na všechno. Pokud je to jakési mlžení, abychom odstranili nějaké sociální napěti, neměli bychom potom plít plítvat časem. Pokud je to reálné, eh, tak potom někde v dokumentu mělo být eh, řečeno něco o kvalitní práci. 80 tisíc voličů eh, ve West Midlands, kteří jsou skutečně vykořišťováni a pokud by se to mělo na nás stahovat, měli bychom hovořit i o těchto věcech. Pan Van den Kelderal, jedna a půl minuta. Eh, paní předsedající, eh, paní eh, komisařko, jako nejmladší, jeden z nejmladších poslanců a předseda mládeže EPP, chci poukázat na nezbytnost e, řešit problémy mladých lidí v rámci sociální politiky Unie. Pro moji generaci e, je jednotný trh e, samostat, samozřejmostí, ale zároveň jsme těmi největšími poraženými nedávné finanční a hospodářské krize je eh, samozřejmě důležité, aby moje generace dostala eh, signál, že identita v Evropě není určována jenom eh, v svobodnou, svobodou pohybu a ekonomie, ale má také, že Evropa má také sociální jádro. Navzdory obnovujícímu se trhu práce máme i stále stejné číslo. Jeden z pěti mladých je bez práce a to je obrovská ostuda. Eh, nedávno tady byla eh, iniciativa v eh, oblasti pracovních příležitostí mládeže a má to úspěch. Konečně na to přišly peníze a v Bruselu klesá nezaměstnanost už 5, 33 měsíců. Ale jedna vlaštovka jaro nedělá. Máme tady například agendu pro nové dovednosti a já ji budu pešlivě sledovat. Sociální Evropa je Evropa, kde jsou eh, pro všechny stejná práva. Milí kolegové, moje generace už nikdy nesmí být eh, ztracenou generací, proto Evropa musí být mnohem sociálnější. Odpovědnost eh, za úspěch tohoto tady neseme všichni. Děkuji. Děkuji. A nyní mezi zapsanými řečníky máme sedm řečníků a každý dostane přesně jednu minutu. Přesně, prosím, nejdříve paní Jažlověcka. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, já jsem rád, že dnes máme eh, příležitost eh, hovořit o trojitém a ratingu v sociální oblasti. Je důležité, aby eh, paní komisařka vysvětlila, co to eh, znamená, jaké eh, cíle chce dosáhnout, jaké mechanismy a legislativní nástroje plánuje zavést. Je to velice ambiciozní plán, ale bez odpovědi na tyto otázky nebudeme schopni jej odpovědným způsobem implementovat. Musíme pamatovat na to, že společ... sociální politika reálně ovlivňuje kvalitu života v lidí a vyžaduje si aktivní příležitost přístup eh, jak členských států, tak unijních institucí. My eh, se máme eh, snažit dosahovat unie mezi ženskými státy a musíme se snažit zvyšovat inovativnost a nejenom konkurenceschopnost a mm, Všichni víme, jak nezbytné jsou konkrétní kroky, které umožní vytváření pracovních míst a také pobídky pro zavádění eh, sociální politiky, eh, která je nakloněná vůči obyvatelům. Děkuji, paní Vort, na minutu. Máte slovo. Děkuji. A paní eh, předsedající. Já vyzývám eh, paní komisařku, aby se eh, zaměřila na dvě nadcházející zprávy, které zde budeme projednávat a které jsou velmi relevantní. Naplnění eh, cílu proti, boje proti chudobě, pokud jde o náklady na domácnost, kde jsem spoluautorkou, a potom v hospodaření v domácnosti z hlediska ženy. Potřebujeme eh, se eh, výrazně zaměřit na evropský eh, semestr z silné genderové perspektivy a říkám to při příležitosti Mezinárodního dažen. Ženy jsou nepoměrně ohroženy chudobou a sociálním vyloučením a když řešíme chudobu, no, no, vyřešíme tu chudobu, kterou zažívají právě ty zranitelné ženy, tak vyřešíme část problému. Musíme eh, řešit nerovnost pohlaví, pokud eh, naše eh, vize se mají stát realitou. Děkuji, pan Marias Minutu. Děkuji a, rating sociálního a selhal. Máme nezaměstnanost v Evropě, chudobu v Evropě, vysokou nezaměstnanost mládeže, 25% nezaměstnanost v Řecku samotném. Pokud chceme opravdu řádnou sociální politiku, potřebujeme alespoň tři věci potřebujeme minimální sociální mzdu, minimální evropskou mzdu a minimální dávky v nezaměstnanosti, jinak eh, se nedobereme eh, ke svým cílům. Pokud jde o Británii, tak eh, Británie zůstává. A otázkou, jestli zůstat nebo nezůstat, vlastně teď to má celé rozbořit celé sociální tkanivo v Unii, protože lidé, kteří budou pracovat v Británii, tak jaká práva budou mít, když eh, odejdou eh, z Unie. Eh, s těmihle lidmi se bude zacházet diskriminačně, pokud půjdeme tímto způsobem dále. Děkuji, ehm, paní předsedkyně. Vážení kolegové, s touto definicí se zdá, že Eh, tady vlastně se eh, objevuje koncepce trojího A v sociální oblasti jako Eh, věc, která má spasit Evropu, ale kam se vlastně ubírá tato koncepce? Můžeme tady eh, říci, že se opírá o stejný argument jako doposud, to jest o škrty a úsporná opatření. To jsou pak eh, situace, které vedou k těm podmínkám, které máme teď. Špatné pracovní podmínky, jsou tady pravidla, která se neaplikují, když se aplikují, tak se aplikují špatně. Takové trojí A, to je možná jen takový určitý lapsus ze strany komise, protože eh, komise zřejmě ani nepřemýšlela o tom, jak eh, vymyslet opatření, která by přinesla lepší život eh, evropským občanům. Myslím si, že to bude ze střednědobého výhledu stejně těžká situace, stejně těžká situace pro pracující, jako je vyloženě situace nezaměstnanosti. Předsedka přerušuje. Pan Hetman. Děkuji bardzo, paní předsedající. E, milí kolegové a kolegyně, už v říjnu 2014 e, jsem se e, uspokojením vyslechl deklaraci předsedy Junckera, kde se poprvé objevila myšlenka sociálního trojitého A ratingu. Myslím si, že harmonický sociální rozvoj eh, může eh, probíhat pouze eh, při rovnoměrném rozvoji i sociálního aspektu. A Takový uh, sociální rating musí být uh, něčím více než jenom ideovou deklarací. Uh, souhlasím s předřečníkem, že potřebujeme konkrétní plán uh, ohledně toho, jak dosáhnout toho uh, trojitého A. Především uh, jasné, komplexní uh, a snadno měřitelné ukazatele, které budou uh, průběžně sledovány. Doufám, že komise zanedlouho představí své návrhy v této oblasti. Také bych rád upozornil na to, že působení v oblasti uh, trojitého sociální globálního A se musí týká celé Evropské unie, nejenom hospodářské unie. Děkuji, teď Michel Dano. Mikro. Mikrofon, prosíme. Komise tady předkládá tuto pojem, tento pojem volné konkurence a s tím, že to je vlastně základ sociálního pokroku. Ale Evropa Evropě není eh, volná konkurence, protože sociální eh, systémy jsou v jednotlivých zemích velice odlišné od sebe navzájem a eh, vysílání pracovníků například vůbec nenaplňuje očekávání, přináší více problémů, než kolik jich řeší tato směrnice. Dále je tady zemědělská krize, která vytváří nekalou konkurenci, a to včetně těch eh, vysílaných pracovníků. Myslím, že dnes je nutné v Evropě harmonizovat eh, velice výrazně sociální legislativu. A já k tomu ještě dodávám, že nesmíme zapomínat na harmonizaci fiskální, eh, protože to jsou dva problémy, které jdou ruku v ruce. Sociální, ale fiskální. Děkuji, pan Polčák já jsem chtěl hovořit původně o něčem jiném nicméně předchozí příspěvek mého kolegy mě trochu vyprovokoval změnit obsah mého vystoupení. já si myslím přesný opak než můj kolega. podle mého názoru zvyšující se konkurenceschopnost právě přináší zvýšení sociální úrovně ochrany. Eh, není to tak že ekonomicky bude silná evropa a s tím tedy i sociální eh, ochrana pokud eh, budeme zaostávat v konkurenceschopnosti. tomu tak skutečně podle mého názoru není a mm, pokud jde o e, potřeby členských států já si na rozdíl od svého předřečníka myslím že je důležité aby e, byla zajištěna jistá volnost pro národní státy že právě největším ohrožením sociální úrovně ochrany je pokud budeme svazovat do legislativy příliš mnoho předpisů a pokud neposkytneme prostor pro členské státy. děkuji vám paní předsedkyně za možnost zde vystoupit. Děkuji a, a, a nyní a, paní komisařka Tysenek zareaguje na rozpravu. Děkuji, paní předsedající. Vážení poslanci, já bych vám také ráda poděkovala za tuto bohatou rozpravu. Slyšeli jsme zde hodně připomínek. Konstatuji, že vítáte široce pojaté sociální trojte a a chcete vědět, co e, přesně je třeba k jeho dosažení. A je zřejmé, že se k tomu navzájem potřebujeme, abychom toto mohli definovat. E, samozřejmě je celá řada problémů, e, které musíme zde vyřídit s kterými se musíme eh, zabývat a musíme eh, eh, se vypořádat s následky krizi. Máme rostoucí chudobu v Evropě a přitom jsme chtěli snížit chudobu, tak místo toho díky krizi narostla. Naštěstí nezaměstnanost mládeže už jde několik měsíců dolů, ale pořád tady máme miliony mladých lidí, kteří nemůžou najít práci. Potom tady máme také dlouhodobé nezaměstnanost zaměstnané. I to si nemůžeme dovolit. A také vidíme, že eh, náš pracovní trh je stále segmentovanější a to také nemůžeme eh, přijmout. Proti tomu musíme vystupovat a musíme eh, v tomto směru přidat plyn. Podívejme se, na jaké máme výzvy. Máme tady následky krize, ale eh, svět eh, nezůstal stát a jsme eh, konfrontováni s dlouhodobými výzvami v společnosti v, i na pracovním trhu ve společnosti. Se podívejme na demografický vývoj, na změnu rodinných struktur, na starnoucí populaci. Když se podíváte na hospodářství a na trh práce, máme to tady globalizaci, digitalizaci, Máme tady nové eh, trhy, eh, nové modely práce, nové modely podnikání. Musíme se eh, zabývat tímto. Musíme vědět, že se musíme opravdu postarat o to, abychom nabídli v sociální politice ochranu lidem, kteří ji potřebují stejně, jako ji potřebovali dříve a možná, že ještě, ještě o něco víc vzhledem k aktuálním změnám. Také eh, se musíme eh, snažit eh, bojovat proti nerovnosti. Víme, že nerovnost ve společnosti ochromuje hospodářský růst a v žádném eh, případě eh, si eh, s nerovností nepomůžeme. Menší nerovnost znamená větší konvergenci a tímto směrem chceme jít. Potom se také musíme zabývat rovnými příležitostmi a rovným přístupem na trh práce. Máme tady otázku naší agendy hodnot nejenom pro mladé lidi. Lifelong learning, upskilling, reskilling, to jsou věci, které musíme Eh, řešit v rámci naší agendy dovedností. Potom eh, je tady eh, zlepšení sociální ochrany a sociální jistoty. To samozřejmě nepřichází jenom v okamžité aspektu. Ty systémy musí být dlouhodobě udržitelné a musí krýt rizika, která chceme krýt a musíme se také zabývat spravedlivými pracovními podmínkami. A je také zřejmé, že Tohle je věc, kterou eh, nemůžeme řešit jenom na evropské úrovni. I členské eh, státy musí se eh, tedy vytvářet svoji vlastní vizi, kam se chtějí dostat a potom vzájemně tuto vizi naplňovat. Nejedná se jednou o věc, která by měla nebo mohla být inspirována jedně z úrovně politické. Máme tady také sociální partnery, ty potřebujeme určitě. Eh, oni nám pomohou eh, eh, nalézt, dosáhnout té správné diagnózy, vytvoření správných řešení a jak budeme mít ta řešení, tak je také v terénu implementovat. Pořád tady hovořím o tom, že společně musíme toto dělat společně na úrovni, různých úrovních politiky, na různých Eh, v úrovních institucí. A ten eh, balíček, který byl eh, představen, vysvětluje, co my vlastně chápeme tím evropským pilířem sociálních práv v příloze dokumentu vlastně je takový prvotní náčrt, co by to mohlo být. Eh, samozřejmě jsou tady ještě dva pracovní eh, dokumenty, eh, ve kterých se hovoří o této problematice, o primárním právu, sekundárním právu, mezinárodním právu, soft law a nástroji, které máme k dispozici a, se kterými mohou ženské státy a, mohou být eh, podpořeny z naší eh, strany. Také se musíme zabývat těmi eh, hospodářskými trendy, hospodářským vývojem. To je třeba analyzovat a já vás vyzývám, stejně tak jako e, vyzývám národní parlamenty a vlády a sociální partnery, e, hospodářský a sociální e, výbor, abyste opravdu přispěli tak, abychom společně přišli s novým plánem ohledně toho, jak se do budoucna postaráme o tom, jak pan van de Kendeláre říkal, aby pro dnešní mládež ta společnost také byla dobrá jak za, eh, chováme sociálně tržní ekonomiku, která je nám drahá. A pokud eh, toto budeme schopni eh, naplnit, tak si zasloužíme potom sociální trojité A. Mm, nejdřív se musíme postarat o uh, hospodářský růst, ano, ale musí to být takový hospodářský růst, který povede k uh, tvorbě pracovních míst, ke kvalitních pracovních míst a k dobré uh, sociální ochraně lidí. To je na nás. Uh, nejde jenom o hezká slova, jde o závazek, o uh, angažmá, který, uh, které musíme přijmout uh, společně, který musíme společně naplnit. Uh, a nejdříve si musíme eh, načrtnout, jak to eh, chceme přesně, eh, aby to vypadalo. A proto ten, tak, ten, ten nástin sociálních práv je takovým prvním výstřelem do této debaty. Bude to široká debata. Jde o to, aby za ta dlouhá léta, abychom toto opravdu naplnili. Já za ta dlouhá léta se uh, Eh, nepamatuji na tak širokou sociální eh, debatu o eh, sociální Evropě, kterou potřebujeme pro budoucnost. Takže pustme se do, prac, do práce, spolupracujeme, společně načetněme plán, ten plán a potom pro lidi uděláme něco dobrého a postaráme se také o to, aby naši následovníci nepřišli do Evropy, kde se žije dobře, kde mají lidé dobré stejné šance a kde lidé, kteří byli obdarováni menším talentem nebo udělali něco špatně, také dostali šanci a, kde se postaráme o to, aby lidé, kteří potřebují sociální fázi, ať už v jakékoliv části eh, života také eh, tuto eh, ochranu dostali. Děkuji vám za tuto rozpravu. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za velmi rozhodné vystoupení a nyní poprosíme o výměnu. Poprosíme paní komuse, komisařku Jorovou, aby zaujala své místo pro další zprávu. Budeme pokračovat v naší rozpravě a paní eh, Kenichi je zpravodajkou eh,